čtyři akty, které byly přijaty v běžném legislativním procesu podle článku 68 jednacího, pardon, 78 jednacího řádu a tyto názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. A nyní přejdeme k eh, programu.